Okay, the problem is solved. Dobrá, takže problém je vyřešen. A rád bych nyní předal slovo eh, zástupci z politického oddělení C, studie na téma statut eh, z těch eh, z podniků sociálně solidární ekonomiky. Je to Pan, pan Fiči, máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dámy a pánové, já bych rád v první řadě poděkoval Evropskému parlamentu a komisi okay. za to, že nás pozvali Tedy já bych rád představil tuto studii. Takže um, a my jsme se snažili nalézt nějaká eh, řešení, ale samozřejmě, že tady nemohu konkrétně pojednávat o všech těch bodech, které jsou obsaženy v naší zprávě, v té hloubkové analýze, takže budu se věnovat pouze těm třem hlavním tématům, tedy tomu statutu sociálních podniků v první řadě tedy příležitosti. Zda se zda je zapotřebí tohoto statutu pro tyto podniky, nebo zda je to nějaká výhoda pro sociální podnikatele, pro evropské občany, pro naše komunity. Za druhé, vzhledem k tomu, pokud se tady ten první bod pozitivně vyřeší, tak druhá věc je i jaké sociální podnik, jaký druh podniku, jaký charakter by měly mít. No a třetí záležitost, pokud bude tento statut sociálních podniků schůdný, anebo zda to zůstane jenom něco napsaného na papíře. Takže po té teoretické studii jsme se snažili prověřit, jaká je ta možná cesta, jak to umožnit, jak to zrealizovat, když budeme brát v potaz situaci v rámci té debaty, třeba o harmonizaci podnikového práva a o těch nadnárodních forem těch sociálních podniků v Evropě. Takže toto jsou tedy ty tři eh, hlavní témata, kterými se zabýváme, mezi jinými v rámci té studie, ale nemohu tu hovořit o všech. Takže první otázka. Je zapotřebí nebo je výhodné pro rozvoj těchto konkrétních forem podnikatelských organizací mít nějaké eh, konkrétní legislativy pro ty sociálně solidární podniky? Odpovědí z této naší zprávy je ano, a ta pozitivní odpověď závisí na celé řadě charakteristik, které jsou zmíněné v té zprávě ten evropský statut pro evropské sociální podniky a jeho význam v podstatě již byl zmíněn v různých evropských institucionálních dokumentech i v dokumentech parlamentu. Při nejmenších 18 členských států už má nějakou legislativu o takových, pro takovéto podniky. Takže tady eh, máte i výčet těch hlavních důvodů, proč ta konkrétní legislativa pro sociální a solidární podniky, proč je to důležité pro tuto oblast solidarity v Evropě. Umožní to právě takovou, takové určité právní označení v tom reálném podnikatelském světě, takže tento statut chápeme jako takovou ochranu té právní značky sociálního podniku. Samozřejmě počítá se s tím, že to bude takové, e, taková síla, že se to bude silně prosazovat na e, té veřejné národní úrovni, takový první krok pro to, aby k tomu došlo. A sociálním podnikatelům to umožňuje tedy zajistit určité podnik, podmínky a zavázat se k určitým závazkům v sociální oblasti. Dále to také umožňuje nahlížet na ty sociální podniky i v jiných oblastech legislativy, v daňovém právu, v právu, v legislativě pro konkuren, eh, hospodářskou soutěž i v jiných oblastech. Umožňuje to také mít eh, důvěryhodnější statistiky o sociálních podnicích a navyšuje to zviditelnění těch sociálních podniků. Dále to také umožňuje rozlišovat mezi sociálními podniky a jinými takovými obecnějšími koncepty, jako je například ta podniková sociální zodpovědnost a korporátní, což je něco trošku odlišnějšího protože tady se eh, eh, jedná, zdůraznili to ostatně mnohokrát evropské instituce, to je takový ten běžný podnik, který zahrnuje určité praxe eh, z důvodu sociálních jaksi obav, kdežto sociální podnik, to se objeví v této prezentaci později, ten má jako hlavní záměr právě zajistit ty Eh, sociální eh, služby ve prospěch zájmu komunity. To je to rozlišení. Eh, ten statut sociálního podniku umožňuje právě činit tady toto odlišení. Dále, co se týče rozlišení, máme tu určitou takovou kapitolu v té zprávě, která rozlišuje mezi sociálním podnikem jakožto zvláštním aktérem v sociální ekonomice a konceptem sociální ekonomiky, což je takový širší koncept. Zahrnuje, ale neomezuje se na sociální podniky. Poté, co budeme mít ten statut, tak všechna tato rozlišení budou jasnější. Druhá věc, poté, co se tedy vyřeší ten první krok v tom smyslu, že tedy ano, bude tu statut eh, sociálních podniků, jak si vydobit, tak mm, se budeme zabývat obsahem a charakteristikami tohoto statutu. Ve zprávě jsme analyzovali kolem 18 evropských národních statutů těch eh, sociálních podniků a snažili jsme se je klasifikovat do určitých kategorií. hlavním rozdílem, který jsme zaznamenali, to byly eh, bylo to a samozřejmě je třeba brát v potaz rozdíly mezi těmi sociálními podniky určitého charakteru v určitých korporacích například družstva, sociální eh, družstva, jako existují v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku i v jiných zemích Evropy, zejména Jižní Evropy. A podniky, eh, které mají tedy určitý právní status. Tady ten rozdíl je klíčový pro legislativu a pro pochopení těch sociálních podniků. Ten sociální podnik je takový určitý podtyp právního subjektu, eh, taková sociál, takové sociální družstvo, anebo to může být nějaká společnost s komunitními zájmy, což je určitý druh eh, sociálního podniku, který tedy umožňuje určité sociální aktivity, ale někdy neziskové Eh, ve prospěch tedy komunity. A když eh, přijmeme tento první legislativní model, tak musíme zvolit právní formu toho sociálního podniku, jakou formu tedy bude mít. No a když přijmeme ten druhý model legislativy, podle které eh, je ten sociální podnik určitou právní kategorii s určitým právním statutem podniku, tak tady nemusíme lpět na té právní formě sociálního podniku. To znamená, že ten sociální podnik může být vytvořen podle různých eh, právních eh, způsobů družstva nebo určitá združení, nebo tak, jak to umožňuje eh, vnitrostátní legislativa. Je to samozřejmě, má to samozřejmě určitá specifika, k tomu se ještě vyjádřím, která jsou tak nějak společná všem těm druhům sociálních podniků. Existují určité důvody, které jsem poznamenal v té zprávě, proč ten druhý legislativní model sociálního podniku, jakožto tedy specifická právní kategorie nebo specifický právní statut, je lepší volbou, kterou bychom doporučili. Také to odpovídá té narůstající praxi, ke které přistupují národní legislátoři, že tu máme sociální podnik s právním statutem, který zahrnuje určité druhy organizací, které mají tedy určité společné charakteristiky. Další odlišení je, že je to taková pracující sociální, takový pracující podnik, třeba který se zabývá s nevýhodněnými osobami a tady si myslím, že by bylo lepší e, vypracovat tu legislativu pro sociální podniky. To znamená ty e, pracovně integrační organizace nebo podniky by měly být těmi, ale ne jedinými druhy sociálních podniků v té ideální legislativě Evropy pro sociální podniky. Pak další bod tedy, ten se věnuje tomu, jaké by to mělo být. Buď tedy přijmeme ten první model nebo ten druhý model, tak jaké by měly být ty společné charakteristiky takového sociálního podniku. Máme je tu vyjmenovány, je to soukromá organizace, nezávisle tedy na státě, vykonává podnikatelské aktivity, to znamená vykonává nějaký biznis, ne pro eh, zisk, ale pro obecné komunitní zájmy, přičemž respektuje určité požadavky na řízení, eh, určité zapojení tedy eh, aktéru a má určité formy i veřejných povinností a ještě na závěr, zda je to schůdné, zda tento statut je schůdný. Nepanuje tu velký optimismu, optimismus, když se podíváme na tuto sociální situaci v podnicích v Evropě. I když se podíváme na ty nadnárodní právní formy podnikových uh, podnikatelských ehm, seskupení v Evropě, práce evropských ehm, nadací, organizací, vzájemných organizacích. Toto bylo zastaveno. A to prokazuje ehm, takový, řekněme, negativní přístup k takovýmto možnostem legislativy v této oblasti. Já jsem se věnoval i té myšlence, toho, že by třeba Evropská komise, eh, se věno, když se věnuje tady podnikovému, eh, podnikové legislativě, takže by to mohla mít nějakou, řekněme, přidruženou směrnici, ale tady zase nebudu zacházet do detailu. Doufám, že se vám podaří si přečíst, proč je to tedy možná cesta pro zavedení tak vhodného statutu pro sociální podniky. No a na závěr Tady eh, samozřejmě eh, chci zdůraznit význam toho, abychom měli ten statut sociálních podniků. Dále chci ještě zdůraznit eh, také na takovém širším statutu pro sociální ekonomiku a sociálních subjektů, které se nesoustředují jenom na ty sociální podniky ale i na další oblasti, které tak nějak doplňují ten rámec, ten legislativní rámec v rámci sociální ekonomiky. To třeba, aby se znovu začalo pracovat na té Evropské nadaci, Evropských združeních či těch vzájemnostních organizacích. Tady najdete všechna ta odůvodnění, podklady pro to, proč tedy by bylo dobré se tomu věnovat. Děkuji. Uh, thank you, professor Fici. Děkuji vám, pane profesore Fiči. Teď dostane slovo pan profesor Möslein, který je profesorem obchodního práva práva z obchodních společností na Marborské univerzitě. Pane profesore, poprosím vás o slovo a máte 10 minut, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za pozvání i za představení. Sociální podniky těmi se setkáváme v nejrůznějších souvislostech. Od výrobců sportovních bund, kteří dělají reklamu tím, abychom si jejich výrobky snad radši ani nekopovali, přes udržitelné producenty zmrzliny až po energetické firmy, které ekologickým způsobem vyrábí elektřinu. To nejsou obvyklé charitativní firmy, ale jsou to ekonomický, pod, ekonomičtí podnikatelé, kteří vyrábějí za tržní ceny, ale nejsou primárně orientováni na zisk, ale mají svou ekonomickou, sociál, ekologickou, ekonomickou, sociální zodpovědnost, jednají férovým způsobem se svými dodavateli a orientují se na udržitelnou dlouhodobou perspektivu. Podniky, o kterých hovoříme, Eh, jsou takové, že kombinují, to znamená, je to profit and purpose, kombinují spolu ten zisk a zároveň orientaci na Můžete mluvit pomaleji, děkuji. Hovoří se tedy o čtvrtém sektoru, tedy vedle těch veřejných, soukromých a obecně prospěšných. Je to čtvrtý sektor stále důležitější pro nás, právníky a pro vás, poslance právního výboru. Zní tedy otázka, zda pro tento sektor je potřeba mít samostatnou právní úpravu. Tedy dnes jde o otázku, zda je třeba reformovat právo obchodních společností. Bylo by tomu tak, pokud by stávající právní formy nebyly vhodné k tomu, aby se kombinoval profit and purpose – formy společností, některé formy, ty obecně prospěšné, od začátku nejsou vhodné, protože jsou orientovány na vyplácení zisku. To znamená, tam je problematické u akciových společností ta hodnota akcií, protože tam je potřeba, aby akcionáři měli zisk. Tahle restrikce ve Spojených státech byla hlavním důvodem, proč vznikla forma Benefit Corporation. V některých evropských právních řádech je ten pojem trochu širší, management má větší vůli, ale většinou jsou přesné hranice nejasné a již ta nejasnost může odrazovat od toho, aby se jednalo s ohledem na obecný prospěch. Máme tady i vůli pro akcionáře. Může třeba ve stanovách být určeno, že společnost může jednat jako obecně prospěšná, ale v mnoha právních řádech jsou úzké hranice, protože akciové právo třeba v Německu eh, se orientuje na zisk. Problematické je změnit stanovy, protože může se třeba při změně vlastníka ztratit tento charakter obecně prospěšné společnosti. Pak je tady ale ještě druhý důvod pro zavedení samostatné regulace. Firmy, které by se rozhodly pro takovýto zvláštní status, by tím mohly vyslat určitý signál, že jednají odpovědně. Byl by to tedy signál pro takzvané good companies, něco podobně jako fair trade signalizuje třeba udržitelnou produkci, případně kávy. Pokud se vyslovíme ano, že je potřeba regulovat, tak pak je otázka, zda stačí předpisy členských států nebo zda je potřeba mít evropskou regulaci, která zároveň předpokládá, že tady proto máme kompetenci. Studie pana kolegy Fičiho jasně ukazuje, kolik členských států už má svou vlastní úpravu a také to ukazuje, jak různých je těch 18 regulačních režimů. Částečně jsou to různé právní formy nebo samostatné právní formy od družstev, částečně jsou to kapitálové společnosti. Právě jsme to slyšeli. Víme, že rozmanitost eh, práva členských států nestačí proto, aby to založilo kompetenci jednotného trhu. Daleko víc je tady to riziko překážek, což ovšem předpokládá přeshraniční relevanci. Prosím pomalej, pane profesore. Pokud se ty právní akty Evropské unie liší, pokud se týkají hlavně akciových společností, někdy dokonce jenom těch, které jsou kotované na burze, tak tam ta přezraniční relevance je pravděpodobnější než u osobních společností nebo družstev, které většinou mají jenom regionální ukotvení. S ohledem na sociální podniky rovněž se nedoporučuje nebo nenavízí plošné celoevropské řečení, ale v podstatě e, je tady to omezení firem na ty přeshraniční aktivity. I družstevně orientované sociální podniky by podle mého názoru měly být regulovány národním státem, pokud neexistují v právní formě evropského družstva. Evropská iniciativa v regulaci by se místo toho měla soustředit na větší právní formy, tedy sociální eh, podniky, které jsou eh, kotovány na burze a jsou to kapitálové společnosti. Vedle těch úvah kompetenci to hovoří i pro součinnost se stávající evropskou úpravou, tedy nařízení o evropských fondech pro sociální podnikání, EUSEF a směrnice o údajích nefinančních eh, informací týkající se diverzity. To se týká tedy financování a povinnosti zveřejňovat účetnictví těchto firm. Fokus na sociální podniky odpovídá duchu iniciativě Evropské komise pro sociální podnikání a tady si klademe otázku, proč tato Iniciativa eh, zatím neobsahuje návrh, který by se týkal společenského práva. Otázka úrovně regulace tím pádem převádí k otázce, jak by ta regulace měla vypadat, protože úvod nových evropských společenských forem, stejně jako harmonizace společenského práva jednotlivých členských států, teď z politických důvodů není příliš slibná, bych rád navrhl abychom navázali na stávající formy evropských společností, tedy Societas Europea především. Náhoda tomu chce, zkrátka těch social enterprises tomu odpovídá, to znamená, že máme vlastně SE krát SE. Ta dobrá zkrátka samozřejmě ještě nezaručuje, nebo nevypovídá o tom, zda se to opírá o vlastní statuty a nebo zda je to kvalifikace stávající SE. Takováto kvalifikace může mít různé formy, mimo jiné formu certifikace. V americkém právu, ve právu Spojených států, například na jedné straně v mnoha spolkových státech existuje právní forma Benefit Corporation, na druhé straně máme certifikaci B Corp, která je udělována soukromým certifikačním institutem B-Lab. Protože stále víc evropských firm si obstarává tuto americkou certifikaci a dokonce už existuje pobočka B-Lab v Amsterdamu, považujeme za naléhavé mít eh, opravdu evropskou certifikaci sociálních firm nebo o ní alespoň diskutovat. Jinak totiž existuje riziko, že standardy Spojených států amerických fakticky budou platit v Evropě jako už se tomu stává u účetnictví US GAAP versus IFRS. Protože certifikace může být nezávisle na právní formě, tak by bylo myslitelné, že se to rozšíří na družstevně organizace organizované sociální podniky, které jsou organizovány jako Evropské družstvo, SCE. Takováhle certifikace rozhodně stačí k tomu, aby to mělo jasný signální efekt jestli je navíc nutné mít samostatný statut sociálních firm, tedy zda je třeba nějakých materiálně právních změn právní báze SE, případně SCE, to závisí na otázce, zda tyto společenské formy poskytují manažerům dostatek vůle k tomu, dostatek vůle k tomu, aby sledovali i obecné blaho, nebo zda je potřeba nějakých dalších správních struktur, aby bylo možno to sledovat třeba výbory nebo různé povinnosti zveřejňovat výsledky. S ohledem na specifickou strukturu SE a SCE není možno odpovědět obecně. To velice silně závisí na tom, jak je to v jednotlivých členských státech pojato. Proto by bylo nutné nejdřív udělat důkladnou právní komparaci. Dostávám se k závěru a krátce to schrnu. Za prvé, regulační iniciativa výboru Jury je nadmíru rozumná a na místě. Za druhé, prioritou by mělo být certifikace sociálních podniků, protože speciální statut by vyžadoval tu již zmíněnou komparaci práva. Za třetí, je třeba se soustředit na sociální podniky orientované na kapitál ve formě SE, je však myslitelné rozšířit to i na SCE. Pokud tedy navrhuji, aby se evropská regulace soustředila především na sociální podniky, tak se budete divit, zda kotace na burze a orientace na obecné blaho nejsou z různých světů, které spolu navzájem neladí. Samozřejmě, že to hraje stále důležitější roli. Hovoří se o takzvaném impact investment. Dobře, měsíc je na burze kotována první Benefit Corporation, je to Laureate Education na Zdaku a díky tomu získala kapitál v hodnotě 500 milionů dolarů. Navíc v celé Evropě vznikají eh, obchodní místa jako Social Stock Exchange v London nebo Bolsa Social v Madridu. Pokud eh, takové sociální podniky orientované na kapitál jsou stále důležitější, je bez pochyby užitečné diskutovat i o jejich právní bázi. Jsem velice rád, že tato iniciativa Evropského parlamentu k tomu poskytla příležitost. Eh, eh, Děkuji. Tím uzavřeme první blok právního přístupu k tomuto tématu a potom budeme mít otázky a odpovědi pro všechny řečníky. Takže slovo má pan Marek Juha, který je místopředsedou komory sociálních podniků v České republice, takže znovu máte maximálně 10 minut. Dobrý den, vážený pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji všem za možnost vystoupit tady na tomto fóru k eh, sociálnímu podnikání. Po eh, dvou prezentacích, které jsem tady, které jsem tady slyšel, a po tom, co eh, zažíváme v České republice, tak bych řekl, že sociální podnikání v celé Evropě je jako jety. Všichni o něm mluví a nikdo ho nikdy neviděl a nedokáže si za ním nic představit. My jsme za dobu naší existence, což je Osm let, kdy před osmi lety jsme na Jihomoravském kraji, já jako předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a kolega jako předseda, e, jako zastupitel, e, jako radní pro regionální rozvoj zjistili, že osoby znevýhodněné na trhu práce, kterých se především, nebo kterých by se především sociální podnikání mělo týkat, nemají téměř žádnou budoucnost, protože je v zásadě nechce nikdo moc zaměstnávat. Hovoří za nás více než 27 let podnikatelských zkušeností a více než 20 let eh, v politické sféře. Já jako 8 let jako starosta malé obce, kolega jako náměstek hejtmana a radní Jihomoravského kraje. Já bych eh, pro začátek eh, prosím zkusil aspoň vydefinovat nějaké základní principy, eh, co to je sociální podnikání a kdo by, eh, kdyby měli ty, eh, koho by měli ty sociální podniky zaměstnávat, protože to tady nikdy, myslím si, že nikde neza, nezaznělo. Sociální podnikání nebo sociální podniky mají snižovat nezaměstnanost v regionu, to znamená, mají být primárně regionálně orientovány a měli by zaměstnávat více jak 40 zaměstnanců na přepočtené úvazky z celkového počtu zaměstnanců. To je aspoň takový základní status. Dále i o zisku tady bylo hovořeno a e, souhlasíme s tím, že e, ten zisk z té společnosti by se měl více jak z 51% reinvestovat. Ano, sociální podniky by měly být e, lokálně a ekologicky orientovány a měly by také umožnit e, účast zaměstnanců na řízení. Teď si řekněme, kdo jsou ty cílové skupiny pro ty sociální podniky. Jsou to zaprvé osoby se zdravotním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením a jsou to osoby sociálně vyloučené, ať už to jsou děti vycházející ze škol, osoby opouštějící ústavní, eh, ústavní nebo ochranou výchovu, ať to jsou oběti trestné činnosti, ať to jsou osoby pečující osobu blízkou a tak dále, tak dále, dlouhodobě nezaměstnané osoby. A to je ta cílová skupina, která by měla být podporována v rámci e, sociálních podniků nebo sociálního podnikání. Je potřeba, prosím, si uvědomit dva základní rozdíly mezi sociální službou, kdy já poskytuji jako služba klientovi nějakou službu a on ji buď to přijme nebo nepřijme, a, ne, a mezi sociálním podnikáním, kdy je to podnikání v úvozovkách za účelem dosažení zisku a ten klient už není klientem, ale je zaměstnancem, který má nějaký pracovně právní vztah. Pracovní výkon by měl být podle jeho zdravotních možností nebo sociálních možností. Ten podnik, protože je to sociální podnikání, platí daně a měl by mít ten podnik nějaké legislativní, ekonomické nebo daňové výhody. To znamená, sociální služba připravuje toho klienta na ten přechod na buď to chráněný trh práce nebo na otevřený trh práce. Co se týká České republiky nebo sociálního podnikání v České republice, neexistuje legislativa. Z evropských fondů jsou čerpány prostředky na výzvy. Ty výzvy znevýhodněné skupiny každá definuje trošku jinak. Je nesmyslně podporován neziskový sektor, kde, když se budeme bavit o neziskových organizacích, co mají neziskové organizace společného s podnikáním, ty přece poskytují tu službu. A myslíme si, že je nedostatečná komunikace mezi odborníky, kteří dělají různé studie a návrhy, a mezi lidmi z praxe. A to všechno je z hlediska našeho neefektivní využívání veřejných zdrojů. Veřejná podpora v České republice si myslíme, že je relativně dobře ukotvena. Zákon o zaměstnanosti dobře podporuje osoby se zdravotním postižením. Na osoby se sociálním vyloučením se dá aplikovat aktivní politika zaměstnanosti, to znamená, lze zaměstnávat s podporou úřadu práce i osoby sociálně znevýhodněné. V loňském roce eh, Česká republika přijala zákon o zadávání veřejných zakázek, který může zadávat, kdy veřejná správa může zadávat zakázky v rámci sociálních dopadů, anebo přímo pro eh, osoby, firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním pojištěním, ale sociální podnik legislativně nikde uchopen není. A mnoho zadavatelů samozřejmě Eh, při vyhodnocení bere především požadavky na nejnižší cenu, což samozřejmě je naprosto nesmyslné. Za dobu naší praxe, kdy sami podnikáme, vytvořili jsme sami přibližně 120 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a sociálním vyloučením. S tím zdravotním postižením je to přibližně asi 110, ty ostatní jsou jiné cílové, jiné cílové skupiny. Jsme zjistili následující, že ty podniky by měly být rozděleny do dvou skupin. Na sociálně integrační podniky, kde budou přicházet zaměstnanci z těch sociálních služeb, z toho neziskového sektoru, ty zaměstnanci tam budou na určitou dobu, budou se učit pracovním návykům, zvýší si kvalifikaci, ale úkolem toho sociálního integračního podniku by mělo být rozpoznat jejich pracovní schopnosti a možnost uplatnění na trhu. A je otázka jenom, kolik tam bude procent přepočtených úvazků v té společnosti. Myslíme si, že by to mělo být minimálně 40, ale přikláníme se i k číslu vyššímu 50 nebo 60, tak, aby tam opravdu mohla probíhat sociální integrace, to znamená začlenování těch osob, které jsou znevýhodněné na trhu práce. A sociální podnik potom by měl navazovat na sociální integrační podnik, měl by obecně zaměstnávat ať už zdravotně postižené nebo sociálně vyloučené osoby, měl by jim umožnit další profesní růst a měl by být cílový podnik pro jisté skupiny těchto osob znevýhodněných, ať, budou, ať to jsou zdravotně nebo sociálně, protože e, ne každý se svým sociálním nebo zdravotním postižením může jít potom na otevřený trh práce. Co je nezbytně nutné, je e, národní legislativa, protože sociální podnikání je regionální, to znamená, mělo by být e, udrženo v regionu. A je potřeba, si, je potřeba si uvědomit, že v tomto okamžiku přibližně 20 obyvatelstva má nějaké znevýhodnění obecně, to jsou obecné studie, ať už sociální nebo zdravotní, a s příchodem čtvrté průmyslové revoluce toto číslo bude růst a my odhadujeme, že poroste až k 40% populace, která bude mít znevýhodnění na trhu práce a především to budou lidi s nižším vzděláním, vykonávající nějaké jednoduché práce, kdy automatizace a robotizace jim vezme místo. Měly by se vytvořit podmínky pro financování, úvěrování těch podniků, protože v České republice my jako podnikatelé, které, kteří vytváříme ty chráněná místa, musíme šest měsíců předfinancovávat mzdy těch podniků, těch zaměstnanců, než nám úřad práce tu dotaci poskytne. To znamená, je potřeba tam dávat vlastní kapitál, pak se nemůžeme přece bavit o neziskovém sektoru. A e, je potřeba e, dobrá spolupráce samozřejmě i se školstvím, kde školství by mělo vzdělávat především sociální pracovníky pro sociální podniky, protože ty chybí, protože ten pohled toho sociálního pracovníka, tak jak jsem říkal na začátku, v neziskové sféře je, já poskytuju službu, ale v tom podniku ten zaměstnanec pracuje pro toho zaměstnavatele. Tohle je jednoduchý příklad. Veřejná správa vybírá daně, veřejná správa se může rozhodnout, jestli z daní bude vyplácet sociální dávky nebo jestli podpoří zaměstnávání těch lidí v rámci sociálních podniků. A co je strašně důležitý, ta veřejná správa. Politici a státní úředníci by měli být první, kteří budou dávat zakázky těmto společnostem. Já jsem se tady snažil naznačit takový kruh, kdy to může začít fungovat. Vprostřed vidíte v zelené barvě zástupce, tam jsou neziskové organizace, Eh, žlutě komora sociálních podniků, která združuje sociální podniky a eh, OHK jsou hospodářské komory, to znamená združení zaměstnavatelů. A začíná to vpravo nahoře, kdy, eh, kdy vychází nebo přichází osobně znevýhodněné, ať zdravotně nebo sociálně, jdou do nějakých služeb a chybí na trhu sociální integrace. Chybí, aby, mezi, aby ty zaměstnanci pochopili, ty klienti pochopili, že se stanou zaměstnanci, ať už v sociálním podniku, ať to bude nějaká chráněná dílna, nebo ať to bude nějaký jiný podnik, nebo na otevřeném trhu práce. A ta integrace je nesmírně důležitá. A tohle, aby mohlo fungovat, tak z našeho pohledu je potřeba, aby nad tím byla veřejná zpráva, která, když se na to zatlačí, tak to roztočí a bude dávat zakázky. Tady jsou kontakty na naši, eh, na naši komoru. Jenom pro ilustraci, za poslední čtyři roky máme přes 40, máme přes 40 členů a vytvořili jsme více tisíc pracovních míst pro osoby znevýhodněné a zdravotně postižené na trhu práce v České republice. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní otázky od eh, členů výboru. Paní Regner. Dankeschön, eh, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já mám pár otázek a sice obecně na pana profesora Fičiho. A sice ta přidaná hodnota. To je pro nás důležité v Evropském parlamentu. My už máme své zkušenosti, které jste zmínil s Evropskou nadací, teď s SUP. To všechno není nikterak jednoduché. Nejsem si úplně jistá, kde je tady vůbec bod, kde by se dalo navázat? Vy jste zmínil perspektivu SUP. Mohl byste to, prosím, trochu blíž přiblížit? Mě to trochu překvapilo. A pak třeba ještě máme ta evropská družstva. A tady máme zkušenost z minulého volebního období, že i když jsme se tomu věnovali a celé to chceme modernizovat, tak samozřejmě přeshraniční perspektiva v podstatě se chýlí ke konci. Je tady příliš málo příkladů a proto by mě tedy zajímalo, kde tady vidíte tu přidanou hodnotu. Otázka na pana profesora Möslajna. To, co jste říkal, mě hrozně zaujalo, ale ta myšlenka certifikace podstatě to navazuje na to, že je to tak těžké eh, v tom právu obchodních společností něco nového iniciovat. To znamená, ta certifikace. Mě by tady zajímalo, abyste nám prosím trochu vysvětlil. Vy jste to tak říkajíc kategorizoval, hovořil jste o takzvaném čtvrtém sektoru, o který by se tady mělo jednat. A chtěla bych upozornit na to, že minulý týden jsme na plénu uh, ve Štrasburku hlasovali o směrnici o právech akcionářů Shareholder Rights Directive. To jsou novinky, které jsou v podstatě hrozně napínavé a když se to schrne všechno se vším, by to mělo vést k tomu, že podniky jako takové, tedy i ty, které mají za cíl mít co největší zisk, orientují se na zisk, že přesto uh, se musí pohybovat v právních hranicích a musí dodržovat nějaká pravidla. Není tomu tak, že s tím návrhem, který jste teď zmínil, že by se tady dala pracovat na té certifikaci, není to tedy tak, že se řekne, to jsou tedy jedny podniky, normální podniky, to je bad company, špatná firma, ta vydělává a pak je ta dobrá, good company. Neměl by náš evropský uh, vývoj jít tím směrem, že všechny firmy budou good company, že dodržo, budou všechny dodržovat nějaký rámec, že bychom se pohybovali tím směrem, tedy že to není jenom nějaký certifikát, který někdo dostane a někde si pověsí, jak je to často v té oblasti CE. No a potom ještě nakonec otázka na pana inženýra Juhu. To, co jste říkal, bylo hrozně zajímavé. Ty sociální podniky by samozřejmě měly být takové, že se bude dbát na to, aby se splnily, dosahlo se určitých cílů, ale jakým způsobem se dá lokální obyvatelstvo, někdo je třeba nadaný, někdo je na tom hůř. Jakým způsobem se to dá všechno integrovat? Jak si to představujete? Umím si představit, že to je nějak opravené v národním právu, ale jak si to představujete v evropském rámci, že by se to udělalo? Aniž by to bylo pro někoho diskriminační. Abychom, my v Evropě často konstatujeme, že vidíme, že je těžké lokálně zaměstnávat lidi, třeba lidi na mateřské nebo otcovské dovolené. Jak k tomu chcete přihlížet? A pak se často stane, že bydlíte blízko hranic a za hranicema jsou lidé, kteří jsou trochu levnější. Takže jakým způsobem se dají ty sociální podniky nechat fungovat s aniž by to v rámci evropského práva vedlo k nějaké diskriminaci. Děkuji. Vezmu všechny otázky, všechny žádosti o slovo, ale prosím, buďte struční, protože teď už bychom měli dávno začít druhou část slyšení. Pan Maštálka. Předsedo, eh, já jsem vděčný všem našim eh, řečníkům za jejich expoze a eh, i za to, že se nám podařilo společně s výborem EMPL tady to slyšení udělat. Téma je nesmírně zajímavé. Panu inženýru Juhovi mám eh, jenom tři otázky. Eh, jestli jsem správně pochopil, tak eh, vaše argumentace je, že ty podniky by měly mít lokální vazby a podporu a nemohou být velké. Pochopil jsem to správně? To je první otázka. Druhé, je možné, aby fungovaly tyto podniky bez jednotné eh, evropské legislativy? A poslední otázka, je možné vyčíslit ekonomický a společenský dopad odpovědného zadávání zakázek ve veřejné a soukromé sféře? Thank you. Uh, eh, Mr. Schulze. Děkuji, pan Schulze. I já upřímně děkuji za to, co nám naši odborníci řekli. Já dnes hovořím za kolegu Beckera z Lidové strany, který tady bohužel nemůže být, on je zpravodajem a on mě poprosil, abych položil čtyři otázky na něž by ho zajímaly odpovědi trochu podrobněji. První otázka. Kde vidíte zásadní rozdíly mezi sociálními a sociálními podniky a solidárními podniky, na co by se obě formy měly soustředit ve svých eh, úkolech. Třetí otázka pana Beckera. Jaké společenské úkoly podle vašeho názora mohou být efektivně přejímány soukromými firmami a které lépe by měly zůstat v odpovědnosti veřejné správy nebo státu? A na závěr, prosím, ještě další otázka. Vidíte i nějaké jiné možnosti než vytvoření nové právní formy, tak eh, aby bylo možno posílit výkonnost sociálních podniků v Evropě? Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan López. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl na pár věcí zeptat po těchto velmi zajímavých vystoupeních a eh, odborníků. Zaprvé se chci zeptat na dopad eh, různých legislativ, o kterých jsme tady hovořili v různých členských státech, 18 různých legislativ. A naše otázka je, můžeme vypočítat dopad různých těchto legislativ abychom mohli rozhodnout, která by se měla více nebo nejvíce přizpůsobit na evropské úrovni a jestli existuje nějaký rozdíl mezi dopadem těch legislativ, kde se zákonodárci rozhodli o metodách certifikace na základě statutu a tak dále. Protože na základě zkušeností, které už máme z členských států, na základě této bohaté zkušenosti, která je velmi různorodá. Je to sice těžké sjednotit, ale máme velkou databázi. Můžeme se zamyslet nad tím, co nejvíce pozbuzuje co je největší motivací pro vytváření takovýchto podniků? Další otázka se týká zaměstnanosti a sociálních věcí. To je název našeho výboru. My se zabýváme těmito záležitostmi a musíme vydat stanovisko k této zprávě. Hovořilo se o tom na začátku, ale zajímalo by mě, jaký dopad může mít eh, nařízení regulace, nejen tedy pozitivní dopad, eh, jaký mají tyto druhy podniků, ale zda tedy regulace má nějaký přímý dopad eh, na trh práce, na integraci, na boj proti nerovnostem, na začlenování zranitelných eh, skupin obyvatel do pracovního procesu a tak dále. Všechny ty věci, které spolu souvisejí. A další věc, eh, zda byste na základě těchto zkušeností doporučili směrnici, aby se to regulovalo, anebo jiné mechanismy právní, mechanismy na evropské úrovni. A poslední věc, vždycky, když začneme hovořit o specifické legislativě pro, trzy, pro trhy, tak se vždycky říká, no ale může to způsobit pokřivení trhu, když tam bude jiná legislativa. Já jsem přesvědčen, že určitě na to budete moci reagovat, ale byl bych rád, kdybyste se s tím tedy podělili. Pan Raděv? Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte, abych vám poděkoval za tyto prezentace o statutu sociálních podniků. Je to fakt, v posledních letech jsou tyto podniky čím dál populárnější a to přes překážky, které musí překonávat. Je pravda, že podniky sociální ekonomiky to je nový model. Nový model v Evropě, který přispívá k zaměstnanosti. Podle údajů Evropské komise od roku 2013 eh, Máme v Evropě více než 2 miliony takovýchto podniků, které zaměstnávají více než 14 milionů lidí. Předpokládám, že tato čísla v posledních letech ještě vzrostla. Na druhé straně je zde čím dál více překážek, eh, s nimiž musí tyto podniky bojovat, třeba nedostatek uznání, nedostatek financí a také velmi roztříštěný právní rámec. V některých členských státech zcela chybí právní rámec a dokonce i definice těchto podniků. A já si myslím, že je velmi důležité vytvořit eh, nebo vnést větší jasnost do právního rámce pro tyto podniky a tímto způsobem jim usnadnit eh, rozvoj. A mám otázku pro profesora Fičiho. Jedno z doporučení vaší studie říká, že by bylo dobré částečně harmonizovat legislativu o sociálních podnicích. Myslíte si, že by to mohlo mít pozitivní dopad na výsledky, anebo si myslíte, že by to bylo spíše na členských zemích? Děkuji. Otázka paní a prosím, buďte stručná. Děkuji, máme opravdu problém. Protože jsem první žena, která si bere slovo, pane předsedo, proto se mě ptáte, abych byla stručná, no tak to je trochu nešikovné, promiňte. Já bych se všeho nejdříve poděkovala výboru Jury za tuto iniciativu, protože si myslím, že ji někteří aktéři skutečně očekávali. Uh, Myslím si, že způsob, jímž pracujete na těchto záležitostech a také ta studie, která byla zadána, je velmi dobrý způsob, jak reagovat na očekávání a požadavky komise. Ráda bych připomněla, že komise sama definovala pojem sociálního podniku Social Business Initiative a definuje ji jako operátora sociální ekonomiky, jehož hlavním cílem je mít eh, spíše sociální dopad, než eh, dosahovat zisku. Jak říkal kolega, a myslím, že to zasáhlo i komisi v posledních letech eh, a vedlo ji to také k tomu, že začala pracovat na tomto tématu, je fakt, že sociální podniky vytvořily v posledních letech spoustu pracovních míst a ukázali, že jsou odolné vůči krizi, jak to tady bylo řečeno, jak to říká i sama Evropská komise. Velmi dobře na to poukazuje i studie. Setkali jsme se také s jistými neúspěchy, ale myslím, že je dobře, že je studie analyzuje. A já bych se ráda zeptala na jednu věc. Týká se to alternativního návrhu, který předkládá pan profesor Fiči. Ráda bych lépe pochopila, jak vy rozlišujete mezi právní formou a podniku a specifickým statutem. Já mám pocit, že byste rád upřednostnil obecný rámec, který by umožnil nezávislost národního práva, protože my víme, když pracujeme na těchto otázkách, že hlavní problém, na který narážíme, je princip subsidiarity a vůle členských států zachovat si specifika struktur, která, které fungují v této oblasti. Já si myslím, že je to nutné především, pokud chceme zachovat tento inovativní potenciál tohoto odvětví. Ale ráda bych lépe pochopila, jak chcete, abychom my dále postupovali vpřed, protože si myslím, že je to velmi zajímavá cesta a stejně jako vy, já bych dala přednost té druhé možnosti, kdyby to bylo nutné. Um, děkuji. Já doufám, že paní Verža se mnou bude souhlasit, že paní Regner je také žena. Takže děkuji za to. Problém je, že teď buď požádáme všechny hosty, aby zodpověděli vše v jedné minutě, anebo dáme slovo dvěma dalším řečníkům a potom dokončíme otázky a odpovědi, protože jinak hrozí nebezpečí, že ti dva další řečníci nedostanou svůj čas. Dostali jsme od tlumočníku delších deset minut, ale už ne více. Je mi to líto, kvůli tomuto novému spořádání omlouvám se, ale doufám, že to bude fungovat. Okay. Uh... Uh, Děkuji, takže já představím pana Juana Antonia Pedreňa Frutuse, který je předsedou Social Economy Europe. Máte slovo a kolik minut mu dáme? Maximálně 10 minut. Ale byli bychom rádi, kdybyste to zvládl za 8 minut. Děkuji. Rád bych poděkoval především za příležitost, kterou dostala Social Economy Europe, abychom se s vámi podělili o svou reakci na návrh pana profesora Fitchiho, aby se tedy vypracoval statut solidárních a sociálních podniků. Souhlasíme, že je to důležitý, důležitý dopad na rozvoj sociální ekonomii ekonomiku. Když v roce 2011 eh, komise ve svém sdělení zavedla pojem sociálního podniku, tak jsme zvláštním zájmem sledovali rozvoj této iniciativy, kde se sociální podniky definují jako agenti sociální ekonomiky, jak říkala paní Verža. Podniky, které podle této definice poskytují sociální služby nebo eh, poskytují služby a zboží pro zranitelné příjemce nebo pomáhají starším lidem, postiženým a tak dále, nebo umožňují začlenění zranitelných kolektivů pracovního procesu. Mělo to okamžitý dopad. Na základě této iniciativy komise v posledních letech přijala různá opatření, jejíž cílem je usnadnit přístup sociálních podniků k financování, zvýšit jejich viditelnost a také zjednodušit tvorbu právních rámců. Social Economy Europe provedla celou řadu obecných studií, které se týkají iniciativy sociálního podnikání, protože rozhodně neodhlížíme od všeho pozitivního, co má tato iniciativa, ale pro jistou část sociální ekonomiky, protože jsou to podniky, které se věnují začlenování zranitelných eh, skupin do pracovního podniku nebo do pracovního procesu, anebo poskytují služby a zboží zranitelným eh, kolektivům, eh, tak právě jenom tyto podniky jsou eh, zahrnuty do této iniciativy. To brání vytváření nových sociálních podniků, které jsou poněkud širší. Jedná se o nadace, asociace, družstva a tak dále, která provádějí ekonomickou činnost. Když hovoříme o sociální ekonomice, hovoříme o podnicích všech velikostí Startupy, malé a střední podniky i velké skupiny působí ve všech odvětvích aktivity a mají společné hodnoty a aktivity, které se týkají služeb občanům. Tato iniciativa vyvolala velký zmatek, hovořil o tom také pan profesor Fiči. A tento zmatek přetrvává, protože se zde směšují takové názvy, jako je sociální ekonomika, sociální podnikání a sociální podniky. A podle mě tento zmatek je negativní, protože bránil a brání správné a úplné identifikaci celého komplexu sociální ekonomiky a to brání přijetí opatření na podporu těchto podniků. Na základě těchto prvků se domníváme, že je nutno za prvé vytvořit jasný koncept, jasnou definici sociálního podniku a sociální ekonomiky, aby to používaly všechny instituce, především Evropská komise ve svých iniciativách, aby se neomezoval zájem evropských politik pouze na jednu část sociální ekonomiky, a sice sociálních podniky. Za druhé je také důležité požádat instituce aby vypracovali společnou politiku pro celý soubor sociální ekonomiky který by podporoval tento typ podniků. Tyto návrhy Social Economy Europe komise přijala. Už několik let se evropské instituce staví za sociální ekonomiku. Evropský parlament díky své meziskupině pro sociální ekonomiku, která združuje 80 poslanců, velmi citlivě reaguje na požadavky tohoto sektoru a pracuje ve prospěch sociálního sektoru. Máme usnesení z roku 2006 z května, kde žádá komise, aby vypracovala akční plán pro podniky sociální ekonomiky, aby se uvolnil celý jejich potenciál, aby bylo dosaženo trvale udržitelného inkluzivního růstu. Tento požadavek také už dříve vyjádřil hospodářský a sociální výbor, který hovořil o tom, že by bylo třeba vypracovat eh, sérii návrhů, které by byly zaměřeny na sociální podniky, které jsou součástí širšího a globálního plánu na podporu sociální ekonomiky, jejich principů a hodnot, aby se vytvořil akční plán na rozvoj sociální ekonomiky v Evropě. Evropský hospodářský a sociální výbor v červenci roku 2016 požádal komisi, aby do svého pracovního programu zahrnula tento plán. Společně s ekonomickým sociálním eh, výborem se na tom pracuje. Poslední dvě nebo tři konference hovořili o tom, že je třeba vypracovat eh, plán pro sociální ekonomiku. Já nebudu hovořit o té první konferenci, která se konala v Římě, ale ta druhá se konala v Lucemburku a tam eh, na impuls nebo na podnět lucemburského předsednictví byl schválen dokument o podpoře sociální ekonomiky, stanovila se tam cestovní mapa, identifikovaly se hlavní hodnoty sociální ekonomiky, které už parlament eh, má ve svém dokumentu. Z roku 2009 je to zpráva paní Patricie Toja. Byla vytvořena neformální skupina šesti vlád a monitorovací výbor, který už eh, navázal kontakt s 11 vládami, které mají sociální ekonomiku jako svou prioritu. A 2016 v listopadu v Bratislavě kde se hovořilo o reakci na výzvy, byl přijat dokument ve formě usnesení, kde země žádají komisi, aby iniciativa o sociálním podnikání byla aktualizována prostřednictvím nového Evropského akčního plánu pro sociální ekonomiku. Komise reagovala na tento konsensus a ve své zprávě expertů z velké míry přejímá návrhy, které hájíme v Evropě. Zpráva zdůrazňuje důležitost celého souboru sociální ekonomiky, především sociálních podniků, které mají význam pro socioekonomický rozvoj Evropy. Evropské sociální podniky potřebují také Právní rámec eh, musí být v souladu s hodnotami a principy sociální ekonomiky, jak uvádí i profesor Fiči. A také je zde návrh, eh, aby komise vypracovala akční plán pro rozvoj sociální ekonomiky a sociálních podniků. My to podporujeme, protože potřebujeme evropskou politiku pro celý soubor sociální ekonomiky, to znamená pro více než 2 miliony podniků a subjektů sociální ekonomiky. 10 všech podniků Evropské unie jsou sociální podniky. Zaměstnávají více než 14 milionů Evropanů. To znamená více než 10 zaměstnanců a produkují více než 8 HDP. Jedná se o různé nadace, instituce, sociální podniky, banky, a tak dále. Jedná se také o organizaci, která, která začlenuje toto všechno eh, nebo zastřešuje všechno ve Francii, v Belgii, v Itálii a ve Španělsku. Komise držel, vedla trvalý dialog prostřednictvím své meziskupiny, díky také komisařce Beňkovské. Vystupuje zde také na správní radě social economy, tam předložili šest pilířů pro sociální ekonomiku a 34 opatření na rozvoj sociální ekonomiky. Na závěr bych rád řekl, že abychom mohli dále budovat tuto politiku ve prospěch sociální ekonomiky, je prioritní a nutné stanovit si definici sociální ekonomiky. Nehovořím o žádném konceptu nebo obecné definici, kterou musí sdělit všechny členské státy. Hovořím o hlavních znacích. Je třeba stanovit, vytýčit tyto hlavní společné znaky, které musí podnik splňovat, aby mohl být považován za podnik sociální ekonomiky. To je zásadní proto, abychom mohli definovat politiku, která povede k jejich rozvoji. A abychom se mohli koordinovat mezi evropskými institucemi a členskými státy, navrhujeme, aby Evropská komise vypracovala právní nástroj, který nebude závazný, aby to bylo tedy ve formě doporučení, kde se stanoví tyto charakteristiky, hlavní znaky aby si potom každý členský stát mohl v rámci svých kompetencí regulovat eh, svůj model sociálního podnikání a aby na evropské úrovni se identifikovaly modely podniků, které odpovídají těmto kritériím a které třeba podporovat. My to také tak děláme, máme kritéria, která už jsou definována v chartě principů sociální ekonomiky, bylo to schváleno už v roce 2002, teď jde o toto pouze převzít. Je to definováno také v Portugalsku, ve Francii, ve Španělsku, v zákonech o sociální ekonomice. Chceme, aby to, ta tvorba zisku nebyla cílem sama o sobě, ale proto prostředkem k tomu, aby se tento zisk rozděloval mezi lidi, mezi společnost, aby to přispělo k obecnému zájmu, aby to vytvořilo lepší životní podmínky pro lidi i pro místní společnosti. Jedná se o model podniku v plném růstu, který spočívá na pilíři evropských sociálních práv a napomáhá začlenování zranitelných osob, podporuje demokratický a kolektivní způsob podnikání, aby bylo dosaženo udržitelné ekonomiky, která bude zakořeněna eh, v teritoriu a také eh, založena na solidaritě. My jsme vám k dispozici, abychom přispěli k vašemu návrhu zprávy která by vyústila v iniciativu Evropské unie ve prospěch celé sociální ekonomiky. Děkuji vám, pane Pedreňo Frutost. Ano, vy jste se velice <clears throat> soustředil na toto téma. Je opravdu škoda, že nemáme více minut k dispozici. Takže nyní bych ráda předala slovo panu profesorovi, eh, doktorovi Josefu Hochgernerovi, který je profesorem sociologie v Donau Universität v Kremsu. A máte těch 8-9 minutek pro eh, váš úvod, prosím. Máte slovo. Thank you very, <coughs> thank you very much for this. Děkuji vám eh, za toto vřelé pozvání. V první řadě Eh, jsem si říkal, co bych tak jakožto sociolog mohl říci a co bych mohl říci jako expert na sociální inovace, což je velice blízké sociálním podnikům, ale není to to samé. Takže jsem se zamyslel a prosím o další ukázku. Can I put... Ah, okay. <laughs> I have, but I have no power. <laughs> yes. Uh, well, um, they are not in the best shape, but ano, není to úplně nejlepší zobrazení, ale určitě se vám z toho podaří něco přečíst. Takže já jsem chtěl zvážit následující. Works. Okay. Um, how to consider how... Tedy chtěl jsem zvážit to, jak bychom sociální ekonomiku vsadili do toho celku společnosti. Ten nadpis pro toto celé byl, uh, jak sociální ekonomika překonává ty ostatní sektory, nebo se do nich jak si dostává. V sociologii máme takové uh, teoretické hledisko, a zdůrazněme tam čtyři odvětví, tedy zákon, který zajišťuje stabilitu a změnu a jeho záměrem je to, že by lidé měli mít schopnost a možnost žít ve spravedlivém prostředí, kde se uplatňuje spravedlnost. Druhá oblast, oblast to je samozřejmě ekonomika, Ekonomika přispívá k sociální integraci a k mm, pokračování prostřednictví adaptace, adaptace zdrojů, adaptace na požadavky, adaptace na změny potřeb a tak dále. A, a záměrem tady by mělo být a je tedy blahobyt v životě pak máme další sektor, tím je kultura. A ten vidíte dole, který integruje vlastně ten význam, přispívá k tomu dodání významu životu. A čtvrtým sektorem, který tu my vnímáme, to je eh, politika, tedy tím, že se definují cíle, a tak nějak se zabezpečuje život v tom velice komplexním slova smyslu. E, zajišťuje, zabezpečuje pracovní e, místa, sociální zabezpečení a podobně. <clears throat> No a v rámci tohoto, když se zaměříme e, na ty, na ta odvětví, které tedy rozlišujeme, ne ty čtyři sektory, jak řekl pan Meslein, ale v první řadě tedy je to ten biznis eh, podnikatelské odvětví, dále veřejné odvětví, za třetí ten občanský sektor, <clears throat> včetně tedy oblasti sociální ekonomiky. Ten ziskový sektor pracuje ve prospěchu zisku, sektor občanské společnosti je zase neziskový, podnikatelský soukromý sektor je tvořen eh, na základě konkurence a typické chování pak v tom třetím sektoru je zase spolupráce. Ve veřejném sektoru eh, tam se združuje moc státu, pravomoc a regulace a tak nějak mezi eh, jsou pak ty malá, jsou ta malá kolečka, to jsou ti prostředníci, kteří přispívají k té spolupráci mezi prvním a třetím sektorem, tedy těmi sociálními a, eh, a ekonomickými zájmovými organizacemi. A, a tak to označujeme to, to socioekonomické partnerství. Já na to nemůžu konkrétně ukázat, ale nahoře je takové označení, eh, že jak označujeme tu spolupráci mezi sektory prostřednictví těch zprostředníků jako tripartitní utváření politiky. No a jak je to nyní k té, s tou narůstající sociální ekonomikou, ta se napojuje jak na ten soukromý podnikatelský sektor, tak na ten veřejný sektor. No a, a já bych tu tak nějak navrhl pro takovou, řekněme, reflexi, že by to tam mělo být zahrnuto z toho tripartitního vytváření politik, bychom měli mít takový systém vytváření politik, který by zahrňoval ty čtyři partnery. Možná je to z mého hlediska podobné s tím, jak jste tady navrhovali vy ty čtyři odvětví nebo ty čtyři sektory. Dále jsem se zamýšlel nad tím, jaký by měl být, co by to měl být sociální podnik. Jsou tu určité charakteristiky, které jsou velice zacílené, zase jako podnět pro debatu. V první řadě jsou to podniky pro sociální jaksi zisky, takže bychom měli z toho oddělit ty neziskové organizace. Jak ale zhodnotit tady ten profit? z tohoto hlediska. To znamená, měl by to být zisk pro opětné investice, pro jakousi udržitelnost podniku, měl by tam být zisk jakožto prospěch pro zaměstnance, že tady ta sociálně ekonomická sociálně ekonomický podnik by měl mít ten sociální model. A pak třetí část, to by bylo takové extra financování pro zvolené určité sociální aktivity, které nejsou hlavním zaměřením podniku. No a mělo by se tu zdůraznit také to, že je velice dobré mít takovou aktivitu tady v Evropském parlamentu, protože by všechno mělo být podloženo evropskou legislativou, pokud by to tedy bylo možné, i přes všechny ty národní různorodosti tady. Ale Určitě by to bylo zapotřebí mít nějakých národních modifikací, protože už toto zaznělo, jsou to různé způsoby um, a vyřešit eh, něco podobného by bylo velice obtížné. Takže první modifikací by pak bylo tak nějak eh, vložit ten sociální podnik, umístit ho do těch politik, podnikání, ekonomických politik, tržních politik, vytvořit takový určitý ekosystém pro, tu, pro to sociální podnikání a následně tedy umožnit nebo vylepšit ten systém sociálního eh, zabezpečení jakožto takový doplň, doplňkový aspekt. A k té otázce pana Bekeho, sociální záležitosti, zdraví a vzdělání. To by byly ty hlavní oblasti, na které by se měl soustředit tento sociální způsob podnikání. A dále um, posílit ten potenciál, aby se tu objevovaly nové prvky, kromě těch stávajících sociálních nebo zabezpečovacích systémů. To znamená takové doplňkové charaktery to by byly zajímavé societální oblasti, jakožto třeba to, jak využívat technologie, a dále, jak řešit klimatické změny, energetické řízení a podobně. To vše zahrnuje a určitým způsobem to vede do té kompletní spolupráce mezi těmi sociálními podniky, s ostatními podniky, státními organizacemi, státními orgány a také dalšími druhy organizací, jako jsou nevládní organizace a podobně. Děkuji. Já vám děkuji, pane eh, doktore Hochgernere. Opravdu bylo velice zajímavé si vás vyslechnout. Také jste poukázal na to, že je to eh, rozrůstající se odvětví což tedy určitě nás povede k tomu, abychom se tomu zabývali častěji. Nyní bych dala slovo panu Maštálkovi, pokud si přejete něco dodat dvě minutky předtím, než dokončíme toto zasedání. No, no, no. Děkuji, mm, paní kolegyně. Eh, já jsem vzdám raději slovo, protože bych rád slyšel odpovědi na otázky, které byly zadány. Nechci, abyste to brala eh, nějak špatně, ale ať odpovídají experti. Děkuji. Thank you. Eh, in the remaining time, uh... Ve zbývajícím čase, milí hosté, Prosím, abyste odpověděli na položené otázky. Prosím, pochopte, že v 18.40 budeme končit. Já bych odpověděl, že je prakticky nemožné odpovědět na ty otázky, takže tím bych mohl skončit. Ale příležitosti takové legislativy, to je něco, co je v rukou legislativců. V Evropském parlamentu a v komisi byly určité studie, které zdůrazňují význam organizací sociální ekonomiky a sociálních podniků. A ten sektor by měl se rozšířit po celé Evropě. Všechny instituce EU o tom významu hovoří. Tedy já jsem považoval téměř za, za zaručené, za jisté, když jsem se do toho pouštěl, že se to zdaří. Mým úkolem bylo poskytnout nějaká doporučení týkající se způsobu, jak se tomu věnovat, také si myslím, že je to důležité, ale ona myšlenka mít nějaký měkčí přístup, který bude respektovat různou kulturu v Evropě, to je to nejlepší ze všech nápadů. A jak to udělat? Sociální podniky jako právní status, právní kvalifikace, myslím, že je model, který bude nejlépe odpovídat těm potřebám. To znamená, vychází to vstříc členským státům víc než jiné ty přístupy, ať už sociální podniky v družstevní formě nebo nějaké jiné formě. Doufujeme, že se na toto téma sejdeme ještě někdy jindy, ale myslím si, že v tuto chvíli je tady něco, co může být vhodnou bází pro toto budoucí diskusi. Děkuji. Někdo další z řečníků chce hovořit, chce odpovědět? Děkuji, já budu velmi stručný. Odpovím na to, co se ptala paní Regner a pan Schulz v jednom. Byl to, byla to otázka na ten vztah certifikace a pravidla platící pro všechny s ohledem na corporate social responsibility. Uh, je pravda, že legislativec může sociální a ekologické požady klást na všechny firmy, ale jejich síla, síla zákonodárce je omezená. Právním tlakem se něčeho dosáhnout dá, ale myslím si, že protože firmy se orientují na zisk, tak to nemůžete šroubovat příliš vysoko Certifikace má tu výhodu, že se dají využít tržní síly, že spotřebitelé a investoři pak mohou nějakým způsobem odměnit, když se firmy chovají sociálněji, než je k tomu zákon nutí. Takový režim certifikace nebo nálepka je přidělována firmám, které prostě dělají víc a pak ty firmy z toho mohou i ekonomicky profitovat. Mají lepší pozici na trhu, mohou prostě o sobě říkat, že jsou good company, dobrá firma. Děkuji. Ještě někdo další? bych taky eh, mohl odpovědět. Eh, za prvé, já bych požádal o co, vydefinování, co je sociální podnikání, to zásadně chybí. Já bych navrhoval definici, kterou používám, když potom přednáším společensky odpovědné zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a na základě této definice toho sociálního podnikání potom vydefinovat pro národní legislativy, jaká je možná výše buď to jednorázové nebo dlouhodobé podpory těchto, těchto skupin. A to všechno ostatní z toho v zásadě vyplývá, že bez té regionální podpory, bez eh, podpory národních vlád, které ví, s jakou nezaměstnaností nebo s jakými problémy se potýkají, tak ty potom, aby se v tomto rámci pohybovali a přesně definovali tu národní, národní legislativu, protože to vyčíslení těch eh, dopadů je přesně o tom, co jsem tady, co jsem tady říkal. Buď to, buď to budeme zdaní platit dávky, nebo budeme těmto podnikům dávat prostor pro podnikání a dávat jim zakázky. Děkuju. Thank you as well. Uh, any other of the speakers? Děkuji. Ještě někdo další z řečníků to chce prosím komentovat. Zdá se, že tomu tak není. Takže dovolte, abych v tuto chvíli poděkoval všem našim váženým hostům za to, že dnes přišli. Chci také poděkovat své paní spolupředsedkyni za spolupředsedání tomuto slyšení. A také bych rád ohlásil eh, pro výbor Jury, že bod číslo 10 pana Maštálky, ne, pardon, omlouvám se, 18, říká pan předseda, bod 18, na který dnes nedošlo, přijde na řadu zítra po hlasování. Děkuji vám za účast.